Prohlašuji eh, plenární zasedání za eh, započaté, eh, zasedání, které bylo přerušeno 21. května tohoto roku. Ještě předtím, než schválíme, než schválíme zápis, chtěl bych informovat občany, kteří pozorují toto zasedání na webstreamingu, evropské občany, kteří zde jsou přítomni na tribunách